Vidím, že mnozí toho si jsou plně vědomi, že otevíráme novou kapitolu a že právě rok z roku se bude situace zlepšovat. Děkuji srdečně panu zpravodaji. A nyní tedy uzavírám rozpravu k tomuto bodu pořadu jednání. Hlasování bude zítra ve 12 poledne. Nyní přicházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je Prohlášení komise o výběru výkonného ředitele MMF a rovněž o vnějším zastupování eura. Tedy vracím se na pana komisaře Oli Réna. Pane eh, před, paní předsedkyně, eh, vážení eh, panové a paní poslanci, velice vám děkuji za vysoce aktuální otázky. Komise vítá rozhodnutí výkonné rady MMF z 25. května tohoto roku, které vyjasňuje eh, proces výběru příštího výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu. Komise souhlasí s tím, že tento výběrový proces musí být otevřený, transparentní, vycházet ze zásluh to umožní kandidátům ze všech členských států, eh, aby eh, kandidovali na základě jejich zásluh a schopností a příslušné aspekty budou brány v úvahu. Členské státy Evropské unie se rozhodly, že podpoří toho kandidáta, který bude mít nejlepší kvalifikaci a bude nejlépe odpovídat standardům tak, aby mohl plnit zodpovědnosti spojené s touto vysoce zodpovědnou funkcí. Takový kandidát bude muset samozřejmě prokázat velké schopnosti, velké nasazení a schop, v oblasti multilaterální koordinace a musí mít také velké znalosti z mezinárodních ekonomických a finančních záležitostí. Komise podpořuje tuto dohodu. Komise plně podporuje kandidaturu paní ministrině Christine Lagarde, která je schopnou a zkušenou kandidátkou, která získala úctu našich partnerů v mezinárodním společenství nejenom má velké znalosti o evropské ekonomice a rozhodování v Evropské unii, což samo o sobě je v této době velkou výhodou, ale má také velké zkušenosti s globálním ekonomickým řízením, například prostřednictvím toho, že e, úspěšně e, prováděla řízení během předsednictví G20. Také loni bylo dosaženo dohody na samitu G20, bylo to v Soulu v Jižní Koreji, aby eh, se relativně snížilo zastoupení v radě eh, MMF Evropské unie o dvě křesla, aby zvýšil se naopak hlas a zastoupení rozvíjejících se nových ekonomik. Vnější zastoupení eurozóny je samozřejmě spojeno i s celkovou reformou MMF, ale není to přímo spojeno uh, s volbou nebo výběrem eh, výkonného ředitele MMF. Komise se domnívá, že je ve společném zájmu Evropy, Unie i členských států, aby se snažilo o jedno křeslo v Evropské unie nebo alespoň eurozóny v MMF, aby to šlo postupně, aby to šlo dopředu. Vážený pana, paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, jak vy víte, já jsem velice eh, proto, aby se provádělo posilování ekonomického řízení a to jak interně, tak i navenek aby se toho dotáhlo, pak eh, dávám přednost používat osvědčenou metodu Jean Monnet. Evropa se bude prostřednictvím konkrétního pokroku v reálném životě vždycky eh, po jedných jednotlivých krocích. Některé ty kroky jsou větší, některé jsou menší proto si myslím, že nejprve bychom měli dohodnout reformu našeho vlastního vnitřního řízení, což je velice aktuální potřeba a to bude znamenat velký krok dopředu, až se to provede. A pak můžeme se zaměřit na vnější zastoupení, protože to bude další velký krok dopředu, až to bude dohodnoto, až se to dohodne, čili jinými kroky vždycky po jednotlivých krocích. Napřed jeden, pak další krok. Takže teď budou eh, hovořit představitelé jednotlivých eh, skupin, nejprve EPP. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Minulé, když odstoupil předseda Měnového fondu, tak bylo řečeno, že nejdůležitější je zachovat funkčnost. A dnes víme, jak jsme mezinárodně všichni spolu propojení díky krizi. Krize nám pomohla, abychom si to uvědomili. Všichni jsme nyní zažili, jak důležitá je role měnového fondu také pro nás v Evropě a proto je velice důležité, aby v budoucích letech měnový fond hrál klíčovou úlohu, pokud jde o globální řízení, tedy o dosahování finanční a monetární stability ve světě. Během krize jsme bohužel udělali velice bolestivé zkušenosti u nás v Evropě a vy už jste tady hovořili o těch věcech, eh, vy jste nadnesl věci, o kterých chci já také hovořit. Bylo tady řečeno něco o e, této kandidátce. Musí to být samozřejmě otevřené řízení, ale my nesmíme skrývat, že my v Evropě tady máme vynikající kandidátku a já jsem velice potěšená, že my v Evropském parlamentu můžeme naši kandidátku podpořit, protože během krize je obzvláště důležité, aby tato špičková pozice byla obsazena velice kvalifikovanou ženou ženy mají vlastnosti, které mohou být v dobách krize přidanou hodnotou. A samozřejmě je tady také odborná kvalifikace této kandidátky. Paní Legardová eh, udělala skvělé zkušenosti na obou stranách Atlantiku, eh, také pokud jde o finanční řízení a je také skvělou diplomatkou, takže já doufám, že vám pomůžeme naší podporou tak, aby paní Lagarde byla eh, dobrou ředitelkou, aby se stala ředit, eh, předsedkyní Měnového fondu. Děkuji. Slovo má paní Beres na čtyři minuty ve jménu sociálních demokratů. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já si kladu otázku, proč jste si přál provést toto prohlášení, protože když naslouchám vašemu příspěvku, tak závěrem říkáte, eh, že dnes jsme všichni mobilizováni eh, reformou ekonomického řízení a také otázkou eh, a otázka vnějšího zastoupení eurozóny tady přijde později ale já bych se k tomu chtěla vyjádřit, protože si myslím, že jeden z největších problémů, které zažívá Evropská unie v současnosti, je právě otázka ehm, zastoupení eurozóny na venek. A vidíme, jak válka měn může velmi snadno smést ze stolu všechno úsilí ehm, zemí eurozóny nebo Evropské unie, e, také pokud jde o stabilitu zadluženosti zemí. Takže tady není možné uvnitř mít veliké požadavky, ale nemít zájem o otázku měny, která bude smetena e, ze scény e, zvenku. Pokud tady se nebudeme bránit navenek, tak uvnitř nám naše úsilí nepomůže. Já vím, že máte obtížnou úlohu a tento parlament už několik let podporoval myšlenku, že my bychom měli mít externí zastoupení eurozóny a to také u měnového fondu. Když Dominik Stroskan byl jmenován eh, do čela měnového fondu, tak jsme samozřejmě byli v úplně jiné situaci než v současnosti. A eh, On tehdy říkal, že možná je posledním Evropanem eh, v čele měnového fondu, ale situace se od té doby velice změnila. A dnes je měnový fond velice důležitý v Evropě a jeho zákroky v Evropě jsou velice důležité. Také pokud jde o eh, intervence, eh, pokud jde o velké investiční a eh, velké americké banky, tak tam to není neutrální. Pokud se podíváme na situaci v, Americe, tak tato otázka ta by měla být také projednávána v rámci měnového fondu. A tím pádem je tady dnešní kontext mnohem složitější. Nejde pouze o situaci, jestli ta či ona osobnost bude eh, předsedat měnovému fondu. Samozřejmě, že Evropa nepotřebují své zastoupaný. Musí to být eh, mm, někdo, musíme tady mít vliv. A já bych si chtěla také položit otázku, jaká je politika, kterou chceme vést na mezinárodní scéně. Jaký je mandát který má nést Evropan na mezinárodní scéně. No, pokud jde o váhu trhů i mimo Evropskou unii, jaký dopad eh, má vnějšek do, na vnitřní situaci finančních trhů v Evropě a také pokud jde například o pracovní místa, o celou ekonomickou situaci. Bez ohledu na to, která osoba bude předsedat měnovému fondu, tak bude mít obrovský úkol, tedy ne, nepromarnit pokroky, eh, kterého, kterých dosáhl Dominik Strostkan. Eh, máme tam konsensus z Washingtonu a vidíme, eh, že dnes už by mohlo dojít k určitému zhoršení této situace. To by nebylo dobré. Je tady také otázka postavení měnového fondu v rámci OSN. To je také otázka, která bude muset být nadnesena. A my tady máme kandidátku a proto bychom tady měli vyjasnit tento mandát, protože tady to je velice důležité, je to velice důležitá výzva v této krizi. Děkuji. Děkuji a nyní ve jménu liberálů pan Schmidt dvě minuty. Srdečné díky. Rovněž panu komisaři za jeho slova. Očekáváme nyní opravdu s napětím, kdo bude zvolen jako nový ředitel MMF. Přece jenom pan Štrauskán se zdá, že prošel bořlivou um, dobou a kormidloval tuto instituci dobře, ale nyní stojíme před otevřeným volbami a zdá se, že pan Štrauskán opravdu už je mimo hru. Paní Lagardová je opravdu velice kompetentní osoba. To všichni můžeme konstatovat. Je kandidátkou, o níž se zmínila jednak Evropská komise a i některé členské státy. E, proč tedy nemůžeme jasně říci u celého procesu e, toho výběru, že tedy jsme pro e, paní Lagardovou. Pokud tedy existuje zcela jasná procedura výběru výkonného ředitele, tak by to byla dobrá reprezentace eura venek. Máme přece článek 38 eh, Lisabonské smlouvy. Máme prosazovat euro. Proč tedy, pane komisaři, neuplatňujete tento článek? Já se domnívám, že přece jen někdy musíme umět odvážně hájit své pozice a své názory i v těžkých časech. Tady je zcela jasně položena otázka. MMF musí sehrávat zásadní úlohu a zároveň se nesmí vyhývat reformám. Ale Evropská unie chce přispívat k posílení MMF. Silně fond je uh, dobrým znamením, protože bude eh, určitým způsobem nastavovat pravidla silným, vlivným způsobem a může dobře pak spolupracovat se silnou Evropskou unii. Děkuji vám. Další, paní Swinburne, dvě minuty za ECR, EKR. V dnešním nejistém ekonomickém ovzduší je velice důležité, aby globální instituce, které mají zjistovat finančně ekonomickou stabilitu a na níž mnohé státy světa závisí, aby se nepoužívaly pro symbolická politická prohlášení. MMF není žádný symbol, je to funkční instituce, která musí mít někoho v čele, kdo velice dobře rozumí finančním trhům a má nezbytné eh, schopnosti řídit velkou ekonomiku a komunikovat těžká eh, Eh, eh, rozhodnutí. Eh, silou Christiny Langard není to, že je Evropanka, ale že je velice kompetentní a že se projevila jako velice schopná vůdkyně během finanční krize. Privární úlohou MMM je pracovat na strukturálních reformních balíčích tak, aby dostávali fondy členové, když jsou v úzkých. A myslím si, že paní Langard je schopná činit velké dohody a řešit komplexní dohody tak, aby se na nakonec dospělo k úspěšným rozhodnutím. Nesmíme být eh, vězni současné eh, eurokrize. Musíme se dívat do budoucnosti a myslím si, že paní Lagardová má všechny zkušenosti, aby mohla vést MMF v tomto bouřlivém ekonomickém období a aby zřídila takovou reformu v MMF, aby byl i nadále důležitý pro další generace. Teď se dostávám k otázce zastoupení v navenek eurozóny. Finanční trhy ne neuznávají eh, národní hranice a proto je velice důležité, aby globální instituce fungovaly efektivně na koordinaci národních politik. Já jsem pro více koordinace efektivity a pro provázání politik, aby se zabránilo regulační mezera. Myslím si ale, že EU nesmí ztratit také svůj rozdílné hlasy. Krize ukázala, že jsou velké rozdíly mezi ekonomikami v Evropské unii, dokonce i v rámci eurozóny a to už nehovořím o rozdílech eh, se státy mimo euro EU. E, e, e, samozřejmě, že máme různé zkušenosti s krizí. Jeden hlas není tak silný, jako když harmonicky pěje více hlasů. Τώρα για την ομάδα των Πρασίνων, ο κύριος Λάμπερτς για δύο λεπτά. Děkuji a nyní pan Lambert na dvě a půl minuty za zelené. Vážení kolegové, pane komisaři, chtěl bych eh, dát čtyři připomínky. Eh, chtěl bych navázat na to, co říkal pan Schmidt, hovořil bych o celém procesu. Já si myslím, že pokud je o takto významné místo, jako je generální ředitel měnového fondu, eh, když se zamyslíme nad tím, kolik energie se vynakládá na to, aby se nabírali manažeři na třetí úrovni v podnicích, tak a srovnáme to s tímto, tak si myslím, že to není profesionální. Abych, místo toho, abychom tady měli relativně otevřenou, transparentní proceduru na základě základě eh, kritérií, tak tady máme eh, co si náhodného, eh, jsou tady různě šéfové, hlav, šéfové vlád a hovoří o tom, koho by asi tak podpořili. To není dobré. A poté, co se stalo s Dominikem Stroskanem, tak si myslím, že Evropa si nemůže dovolit, aby tady do toho šla jenom tak napůl do těch úvah nad kandidátkou. Nesmíme nechat utéct tuto příležitost. Já vím, že vy na to nejste zodpovědný, ale já si myslím, že tady musíme být mnohem koordinovanější, mnohem profesionálnější. Druhá věc, tady bych chtěl zareagovat na paní Swinburne. Já si myslím, že je na čase, abychom otevřeně zareagovali na to, jak vy, paní Swinburne a vy, pane Fe, Ferrič eh, tady jaksi zprostředkovává té iluzi, že my Evropané eh, bychom eh, se mohli chovat na světové scéně tím, když budeme hovořit všichni harmonicky těmi společnými hlasy. Ale vy, paní Svinborn, moc dobře víte, že takhle to neprobíhá. A, a pokud tady nebudete mít něco jako uh, demokratickou uh, federaci, tak tady nebudete moci pět v harmonii, protože každý tady bude reagovat na svoje vlastní voliče. Tak to bude probíhat. A pokud si, pane Ferič a paní Swinburne, myslíte, že tady budete hájit uh, takzvanou suverenitu uh, Velké Británie, a to samozřejmě patří pro všechny ostatní země, jako je Francie a tak dále. Pokud si myslíte, že i nadále budete něco znamenat na úrovni celé planety, když budete posouvat takto, tak to se mílíte. Potom Potom, pokud jde o postoj MMF, v krizi vůči Evropské unii. A tady navazuje na vás, pane komisaři, tady je potřeba v rámci trojky v diskuzích eh, v členských státech tady měnový fond a já tady samozřejmě vycházím z toho, co my jsme říkali za kozeledí v 80. Eh, letech a v 90. letech. Tady je potřeba zareagovat na tu situaci a jako Evropané já nechápu, jak můžete být katoličtější než papež. Tak to musím říci. Děkuji panu Lamberts a nyní pan Klute za eh, GUA NGL minuta a půl. Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, nejde tady o lidi, o jednotlivce, jde spíše o výběr, o proceduru, eh, o postupy. A divné je, že na to existuje vlastně jediná odpověď, že totiž se um, ehm, USA a Evropa si to mezi sebe prostě rozdělí, ty vedoucí posty, což znamená hospodářsky nejsilnější oblasti nebo země si um, toho medvěda porcují a přesto, že jsou většinou to nemá co dělat s demokracií. To nemůžeme přijmout. Z našeho pohledu nabízí rezignace pana Štrauskána obrovskou šanci na tomto místě přistoupit k opravdu hlubokým změnám volebního procesu, tak aby byl otevřený, transparentní, založený na kvalitě a na kvalifikacích. A tak, jak právě požaduje pár nevládních organizací, které už se k tomu vyjádřily. Jde rovněž o řádnou většinu členů MMF a rovněž eh, určitý eh, podíl na hospodářském růstu, čímž mají hospodářsky rozvinuté země větší eh, váhu, ale tak by to nemělo být. Reforma um, MMF je na místě a to by jí odpovídalo reforma eh, celkového přístupu k finančním otázkám a další rozvoj eh, měnového fondu eh, musí nastat a ještě nezapomeneme na to, že MMF má povinnost v zájmu voličů pracovat na snižování nerovnováhy a na boj s chudobou. Děkuji. Pan Nigel Farage, dvě minuty. Eh, pane komisaři nás nemůže v MMF nic překvapit. Snaží se protěžovat rovnováhu, růst, disciplínu a pomoci zemím, které se ocitly v nesnázích. Takže prostě jim to všechno srovnají do latě a konkurenčně devalují. Nikde se tady neříká, že MMF je tady, aby podporovala politické experimenty. Ale v mnoha ohledech právě to Dominik Strauss-Kahn dělal. Využíval, zneužíval MMF, aby pomáhal pomáhal zemím, které byly na pokraj bankrotu, takže to nebyl dobrý kandidát. A vy to teď chcete znásobit, abyste schválili Kristin Lagardovou, další členku evropské politické elity, další eurofanatičku, někdo, kdo věří, že se musí nějakým způsobem berličkama neustále euro zvecovat a já tady chci jasně prohlášit, že to není vhodná kandidátka EU si chce e, pro sebe ukrást MMF, ale tady se nejedná pouze o daňové poplatníky eurozóny, kteří financují MMF. Celý svět najednou musí se snažit podporovat Řecko a bránit jeho bankrotu a držet ty hliněné nohy. Ano, vy možná tu Lagardovou potřebujete, protože nejen už je Řecko na pokraji bankrotu, nejen, že už dostává čtvrtý záchranný balíček, ale jak už jsem řekl, náš čtvrtém zhromáždění nějaká legitimita Evropské eh, banky už rovněž je pod velkým otazníkem, ale nesmíte ostatní nakazit s vlastními špatnými dluhy. Ocitli jsme se v momentě, kde v nejbližších týdnech uvidíme, že i samotná Evropská centrální banka už není solventní, takže možná nám paní Lagardová i v tom pomůže, když bude hlavou MMF, e ale to je velice mizerná volba a doufám, že světová komunita vás na to upozorní, když možná je ještě příliš brzy. Děkuji panu Farič. A nyní pan eh, Galzes, dvě minuty. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Eh, tady hovořím také za, pana Liling, za paní Lulingovou a pana Langena, eh, kteří měli také řečnickou dobu, ale já nevyčerpám veškerou tuto řečnickou dobu. Chtěl bych připomenout, tento, to, že tady je zahájen tento proces volby kandidáta, je potřeba, aby Evropská unie tady měla jednotný hlas, který podpoří nejenom členské státy, ale také komise a vy samozřejmě, pane komiseři, je nás tady mnoho v tomto parlamentu s výjimkou pana Farage, že si, kdy si přejeme, aby ta rovnováha, která tady byla nastolena mezi USA a Evropou, byla zachována, pokud jde o přidělování těchto míst v rámci Měnového fondu a e, Světové banky. Tady je potřeba Eh, je, tady, je to samozřejmě takové, že rozvíjející se země chtějí mít stále větší vliv eh, v měrovém fondu eh, a tady, je, tady probíhá reforma, je potřeba, aby pokračovala. To je samozřejmě pravda, ale je zatím příliš brzy na to, abychom radikálně měnili rovnováhu, která tady vychází z finančního podílu členských států na fondu. Jeden jediný členský stát tady zahájil skutečnou kampaň tím, eh, že vlastně eh, představuje kandidáta ostatním zemím. Tato kandidátka je velice schopná, má zkušenosti, má skvělou eh, morální autoritu, má mezinárodní profesionální zkušenosti a proto odpovídá dobře profilu generálního ředitele Měnového fondu ehm, tento ředitel musí být samozřejmě předmětem koncenzu, musí být schopný a to bude velice důležité, abychom takového kandidáta měli, tak aby bylo možné, aby taková osoba potom zachovala finanční a ekonomickou rovnováhu. A my musíme udělat vše proto, abychom tady jmenovali za kandidátku paní Lagarde. Děkuji. A další řečnice, řeč, dalším řečníkem byl pan Čiklůna, ale zdal se svého slova a slovo má paní Beres na dvě minuty. Paní předsedkyně, donívám se, že v této diskuzi je tady jeden paradox. Mezi Světovou bankou a MMF by se nemělo nic měnit. My, Evropané, máme zájem na tom, aby multilateralismus fungoval. Multilateralismus ovšem nebude fungovat, pokud se tady budou jednoduše do toho připojovat různé nově se rozvíjející se země, které se budou připojovat do eh, G20 nebo všude možně. Musíme tady eh, některé věci zachovat, zachovat rovnováhu. V tuto chvíli se tady mobilizujeme, snažíme se jmenovat Evropanku do čela měnového fondu, ale nejsme tady příkladní nedokážeme říci společně, že to je etapa, která se týká také zastoupení eurozóny na venek. Pojď, proč bychom tady neměli, nebo z jakého jiného důvodu bychom eh, se tady měli snažit jmenovat evropskou kandidátku, eh, když vy k tomu máte takový postoj. Pokud chceme mít multilateralismus, musíme jít příkladem, musíme být konzistentní a musíme ukázat, jak to může fungovat. Protože pokud jde o světové řízení, tak měnový fond tady má rozhodující úlohu a to nejenom pokud jde o evropský dluh a pokud jde o e, zadluženost evropských zemí, to je samozřejmě velice důležitá úloha, ale rolí měnového fondu je také vedle stability trhů přispívat ke korekci světové nerovnováhy, která vedla k propuknutí této krize. Je to velice důležitá zásadní otázka řízení, ale vy, to, vy k tomu nepřistupujete vyváženě. A nás, socialisty, zajímá to, aby měnový fond byl užitečný ve své úloze, aby napravoval nerovnováhu, která na světovém měřítku bude vznikat. Děkuji. A slovo má pan Jarik za, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Jako ostatní kolegové, já mm, tady samozřejmě nějak nechci zanedbávat tu metodu o volby generálního ředitele měnového fondu, ale tady je opravdu velice důležité, jakou novou roli bude hrát tato instituce, aby pomohla při eh, překonávání současné měnové finanční krize. Je potřeba měnový fond demokratizovat, je potřeba přispět k lidskému eh, vývoji, posunu, blokační eh, menšina, kterou mají USA, by, to by měla být změněna. Měnový fond by měl být nástrojem proti spekulaci, eh, která dnes je překážkou eh, pro rozvoj. Je potřeba eh, řešit otázku daňových rájů, o kterých se velmi často hovoří a vedle například boje proti měnovým válkám by tady měl být nový projekt, projekt z nové měny, která by pomáhala proti těmto věcem. O tom musíme prioritně diskutovat, tak aby se zlepšil e, život lidí a, a e, aby se pomohlo národům. E, Děkuji. A nyní pan Langen tady ale není přítomen, takže slovo dostává paní Thun Holstein na dvě minuty, prosím. Děkuji. Pane Děkuji. Jo, promiň. Ono není dobré, když se o Mezinárodním měnovém fondu vlastně poslední dobou hovoří pouze v kontextu aféry, kterou vyvolal její bývalý šéf Dominik Strauss-Kahn. Takto utrpěl nikoli pouze, utrpěla nikoli pouze prestiž této vážené instituce, ale rovněž pověst evropského politika na tak vysoké pozici. Pokud tedy nyní opravdu skonsolidujeme s tolerantností k chování, vůči kterému jsme zatím byli až příliš schovývaví, tak této záležitosti už utr- uděláme přítrž a vše bude um, ukončeno. Ale nyní musíme se zamyslet, jak reformovat tuto instituci MMF a jak tam um, řídit ten výběr. První věc, kterou musíme udělat, to je navrhnout kompetentní osobu, která dokáže udržet klid na trzích, včetně měnových trhů. To musí být důvěryhodná kandidátka nebo kandidát. A právě Financial Times jmenovalo Kristin Lagardovou jako nejlepšího ministra financí v roce 2009. Tady g už jsme hovořili, že tu G20 vedla výborně, to řekl pan komisař. Tady se nedá vůbec pochybovat o jejich kvalitách. Opravdu nemůžeme um, přecenit úlohu MMF, zejména dnes v době finanční a hospodářské krize, která se týká mnoha zemí, včetně evropských zemích. A proto evropské uvažování nesmí chybět ani v MMF. A na této pozici opravdu potřebujeme někoho, kdo správně chápe celou podstatu této krize. A my všichni víme, že paní Lagarde díky svým schopnostem a svému um, potenciálu a díky tomu, že může těžit ze svých mezinárodních zkušeností v Evropské unii a bude vždy pamatovat na evropské zájmy. A nakonec sama nám řekla, že když, mě, eh, když budu zvolena, tak věnuji nebo investuji eh, veškeré zkušenosti své mm, z ministerstva financí, ze studia práv a rovněž jako žena a na to nezapomínejme, to je rovněž nepřehlednutelné. Děkuji. A nyní přecházíme k proceduře Catch the Eye a hlásí se nám dva kandidáti. Pan Ferreira jako první. Prosím na minutu. Děkuji, paní předsedkyně proces výběru nového výkonného ředitele MMF nemůžeme oddělit od rozporů, které vyplynuly v kapitalistickém systému při prohlubující se krizi. Probíhají změny ve vedoucích eh, institucích, ale ty nemůžeme oddělit od toho, jak se hašteří různé skupiny ve velkém biznesu, ve velkými eh, státy. Nemůže to být odděleno od eh, války, o reformu měnového systému a o boj pro um, převahu, uh, co se týče euro versus dolar. Momentálně samozřejmě to všechno pak na sobě pocitují marginalizovaní chudí a vůbec pracující. Nesmíme zapomínat také na to, co přinesla sociální demokracie, liberalismus, ale to zase nemůžeme oddělovat od nutnosti restrukturalizovat zadluženost v euro sezóně a nemůžeme prostě jenom naslepo se vrhat po nových formách eh, zasahování, protože často to je, je přímo neokolonialistický přístup a zase pocitují to hlavně ti chudí. Paní Fera, děkuji, paní předsedkyně, paní, pane komisaři. Myslím si, že 21. století se bude asi vyznačovat bojem, mezi politickou mocí a mezi mocí finančních institucí. Na tomto, na tomto planetě jsou státy, které v podstatě ovládají finanční instituce. Občané těchto zemí pak pracují, ale zároveň trpí, protože eh, o jejich osudech rozhoduje trh. Návrh kandidatury paní Lagarde myslím, vypadá tak, že tady máme slušného kandidáta za Evropskou unii se značnými, za Evropskou unii se značnými zkušenostmi, což eh, nabitými i v době finanční krize. A myslím si, že by byla opravdu velice dobrou zástupkyní evropské ekonomiky na, eh, ve věci evropské, eh, celosvětového řízení. A teď pan Rubik na minutu. Ja, danke, Frau Ich würde auch einen Děkuji, paní předsedkyně. Já ještě prosím techniku, aby mě opravila mikrofon. Opravdu tady řádně nefunguje. Přesto bych však rád řekl, že je důležité um, vůči paní Lagardové a této vedoucí pozici podpořit, protože ve Francii bylo dokázáno, že um, podporuje uh, střední malé podniky a dává pozor na to, aby byli chráněni ti, kteří tvrdě pracují a kteří přinášejí, vytvářejí hodnotu. A doufáme, že i v tom Mezinárodním fondu se postará o to, aby se nám dařilo lépe, aby byly vytvářeny hodnoty. Proto je důležitá reforma, jak Světové banky, tak MMF. Je to absolutní priorita a musíme dávat pozor na to, aby právě země, kde jsou finanční problémy, byly správně sledovány kontrolovány a aby jim bylo nějakým způsobem pomáháno, správným způsobem, tak aby se tam řešily ty problémy v těch ohniscích. Paní Figurejto na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Máme tady co dočinění s rozpravou která před námi staví zcela zásadní otázky. A vlastně vše se redukuje k tomu, že máme mezinárodní kapitalismus a finanční trhy vytvářejí obrovské problémy. Snaží se nám kontrolovat národní hospodářství, snaží se nám vnucovat svá pravidla hry a zdůrazňovat a zvyšovat diskriminaci, nerovnost společenskou, omezovat práva pracujících, vlastně útočí i na základní společenské služby, posilují chudobu a sociální vyloučenost, nikoli pouze na mezinárodní úrovni, úrovni na těch méně vyvinutých zemích, ale i zde v Evropské unii a v mnohých našich členských státech. Z toho důvodu je nyní důležité, aby Evropská komise zaujala jasnou pozici, že totiž se tato situace musí změnit. Například daňové ráje musí přestat existovat, finanční trhy musí být lépe kontrolovány a musí být zabráněn dalšímu vykořišťování. Paní Sigurejdo, děkujeme a nyní, pane komisaři, máte slovo na závěr. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, eh, vážení členové parlamentu, dovolte mi, abych vám nejprve poděkoval za velice obsažnou rozpravu. Domnívám se, že je tedy široký konsensus v této sněmově, ne úplný, ale rozhodně široký ohledně procesu výběru příštího výkonného ředitele MMF v tom smyslu, že ten proces musí být otevřený, transparentní a vycházet ze schopností ze zláslu kandidáta. Také pocituji, že je tady široká, byť nemožná úplná podpora pro kandidaturu paní Lagarde která již byla vlastně eh, schválena členskými státy a komisí jakožto kandidátka na funkci výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu. Rád bych eh, v reakci na několik názorů, které zazněly v rozpravě, zmínil tři věci. Za prvé, určitě eh, je pravda, že MMF sehrává výraznou úlohu ve spolupráci Evropské unie, aby se překonala krize zadluženosti států v Evropě. Pan Dominik Truskan eh, k tomu veli, velice eh, tomu přispěl, jakožto eh, výkonný ředitel. Pořád ještě pociťujeme bouřlivé mm, vývoje v některých segmentech, v některých členských státech. Nicméně podařilo se udržet na úzvě, úzdě krizi e, státního dluhu a zahájit e, období hospodářského oživení. To bylo velice důležité. Samozřejmě, že práce musí pokračovat a nás čeká těžká práce a to i v nadcházejících týdnech. Teď v červnu ale můžeme si připomenout, že na evropské půdě nedošlo ke katastrofě typu krachu Lehman Brothers a um, můžeme si být jistí a zajistíme, že k něčemu takovému nedojde, protože to by bylo naprosto zhoubné pro ekonomický růst a zaměstnanost v Evropě. Za druhé, e, také existuje velice dobrá spolupráce mezi komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem, což možná nebylo tak samozřejmé, když eh, se začínalo před rokem, půl druha rokem eh, ve smyslu um, boje proti eh, finančnímu um, vývo- nepříznivému vývoji. Samozřejmě, že každá z těchto tří institucí má vlastní předpisy, vlastní filozofii, každá z nich je nezávislá a proto nebylo úplně samozřejmé na začátku, že budou moci spolupracovat, aby překonali tyto výzvy, ale mohu říci, že e, převládl pragmatický smysl e, uvědomění e, si krize a že se dohromady podařilo udržet na ústě krizi státních dluhů a zahájit ekonomické uživení. Za třetí, souhlasím s tím, že musíme reformovat naše vnější zastoupení. Jak už jsem říkal na zahájení. Teď je naší velkou úlohou, abychom za prvé dokončili systém ekonomického interního řízení a určitě to zvládneme ještě do, do konce června, ještě před letní přestávkou. To je totiž velice důležité pro důvěryhodnost Evropské unie v dobách krize a proto se musíme všichni snažit, abychom opravdu zvládli tuto naprosto nezbytnou eh, reformu hospodářské zprávy zprávy v Evropě. Z dlouhodobého pohledu naším cílem, alespoň co se eurozóny týče, eh, je toto velice důležité a z krátkodobého hlediska potřebujeme také lepší, pragmatičtější koordinaci politik členských států, které jsou zastoupeny v G20, v G7 nebo eh, v MMF Musím říci, že už došlo ke značným konkrétním zlepšením v této oblasti členské státy Evropské unie, které jsou zastoupeny eh, v G20, G7 nebo v MMFF, většinou vystupují za společné cíle a skutečně fungují jako orchestr a ne, eh, se vyjadřují různými hlasy. Samozřejmě zbývá ještě mnoho ke zlepšení, musíme to velice podrobně diskutovat, ale jak už jsem říkal, lépe by bylo, abychom nejprve ukončili interní reformu řízení a pak můžeme postoupit k tomu, abychom zlepšili naše vnější zastoupení. Nastupují nové nově se rozvíjející ekonomiky a proto je zásadním zájmem Evropské unie, jejich členských států i občanů, abychom byli sjednocenější a tím, abychom mohli efektivněji prosazovat naše zájmy a naši věc na globálním dějišti. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tímto zavíráme tuto část rozpravy a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Tady úplně z jiného soudku, totiž zpráva pana Jean-Pierre Ody.